Bien. Chers collègues, je vous propose euh, d'adopter euh, notre. Euh, tak, vážení kolegové, teď bych vám chtěla navrhnout, abychom se věnovali našemu pořadu jednání a chci vám připomenout, že e, jsme měnili náš kalendář, abychom poslancům, kteří to potřebují, e, což doufám, že tedy je většina z nás, abychom se účastnili společného slyšení s výborem LIBE a to o situaci Romů. Ještě předtím, než se budeme věnovat pořadu jednání, eh, předám slovo panu Orimu, protože vidím, že se eh, žádá o slovo. Prosím. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně schůze koordinátorů z, minulýho, z minulého týdne, týdne o tom nehovořila. Já um, samozřejmě mohu pochopit, proč tomu tak je, že se toto bude dít, protože se koná paralelní simultánně tedy schůze s tou naší. Nicméně to snižuje možnost poslancům účastnit se diskuze o zprávách s koordinátory, místo předsedy. A já jsem se o tom osobně nic nedozvěděl. Já se omlouvám, protože jsem neslyšela začátek eh, vašeho projevu, takže nevím, o čem přesně hovoříte. Jedná se o změnu našeho pořadu jednání? O to jde? Ano, jedná se o změnu pořadu jednání. To je bod. Ne, ne, o tom nebudeme diskutovat. Předám slovo panu Tomasu Manovi, protože na něm bylo připravit pořad jednání. Pořad jednání našeho výboru podle jednacího řádu umožňuje předsedovi či předsedkyni výboru aby došlo k těmto změnám. A e, nemohli jste být informováni předem, protože e, náš pořad jednání nestanoví, jak se to mm, přesně má učinit, nejsou na to žádné další podmínky. Měl byste vědět, pane Ury, že jsme nikdy na schůzi koordinátorů nerozhodovali o pořadu jednání eh, a o našich práci, protože to je přece na uvážení eh, sekretariátu ve spolupráci se zpravodaji a s těmi poslanci, kteří mohou v tu danou dobu promluvit o daných bodech, kterých se týká pořad jednání. Takže teď předám slovo panu místopředsedovi a tím uzavřeme tuto diskuzi. Pan Tomasman. <laughs> Eh, paní předkyně, eh, já jsem vlastně chtěl eh, podpořit pana kolegu Eryho. Ty změny, které jste udělala, to, tady to přesunutí z 15. na 14. hodinou vedlo k tomu, že někteří poslanci tím byli velmi překvapeni a lidé, kteří se tady chtěli zastavit, to možná se dozvěděli, možná ne. V dosavadním Eh, pořadu jednání jsme měli mít od 15.15 15 do 16 bod 3 a teď navíc je to, eh, musím říct, zkráceno na 25 minut a to tež je pro pana Kasu. Čili my teď máme změnu začátku schůze, která nebyla s nikým domluvena, máme zkrácenou dobu na projednávání jednotlivých bodů, eh, navíc tedy jestliže někdo zvenku sem bude chtít přijít, tak zjistí, že přišel pozdě, neboť už to máme projednané. Ne, to je skutečně e, není dobré. E, samozřejmě, že situace Roma je problematická, je to aktuální téma, jistě. A mnozí určitě rádi se toho e, zúčastnit, ale prostě předsunout o hodinu e, pořad jednání, to je něco tak neobvyklého, že to skutečně musím protestovat. Děkuji, pane místo předsedo. Je pravda, že ta situace je poněkud nezvyklá, ale v Evropě, eh, jak víme, eh, jedná se nyní o velice specifickou situaci a Evropský parlament se musí vyjádřit ohledně Romů, což nás nutí k určité nutnosti přizpůsobit se situaci. A já vám děkuji za pochopení a za flexibilitu v tomto případě. Eh, chápu, že pro mnoho kolegů, kteří se chtějí zúčastnit tohoto slyšení, eh, kde tedy budou čtyři komisaři, a, které, no, která se týká čtyř komisařů, a toto rozhodnutí navíc bylo přijato až po schůzi koordinátorů. A proto nám nezbylo jinak, než informovat eh, e-mailem a eh, předem jsme nevěděli, že by k takovéto změně mělo dojít. Ne, tento bod už je uzavřen, kolegové. Vaše politická skupina už se vyjádřila. Vy jste vyjádřili eh, to, co je pro vás důležité a nemáme na to více času. Pokud se chcete k této otázce vrátit, tak se k tomu vrátíme na další schůzi koordinátorů. Pane Ory, já vás žádám, abyste se vzdal žádosti o slovo. Takže na základě etického kodexu jednání eh, v běžném legislativním postupu, tedy eh, spolurozhodování, teď se dozvíme stav eh, vyjednávání Eh, u pana zlepšení eh, zpráv v ekonomických záležitostech listy v Unii, zejména v eurozóně. Eh, náš pořad jednání byl tedy už přijat a teď přejdeme ke sdělení předsedkyně. Především chci přivítat paní Ildiko Kalpelč, která je náhradnicí ve skupině EPP, nahrazuje paní Eniko Žury. Ráda bych vám připomněla, že podle zvyklostí je naše eh, schůze vysílána na webu a také vás si informovat, že ve svých materiálech najdete sdělení poslancům ze sekretariátu našeho výboru. Jedná se o přehled na rozpočtový postup roku 2011 u agentur, které se týkají našich kompetencí. Eh, Toto sdělení je zatím k dispozici v angličtině. Také bych vás chtěla upozornit, že ve svých materiálech naleznete sdělení poslancům, připravené též naším sekretariátem, se seznamem, který byl vytvořen na základě žádosti několika politických skupin, které žádaly, aby byly vytvořeny jednotlivé eh, definice, které se používají v našem eh, výboru. Toto sdělení máte též v angličtině. Eh, také vás chci upozornit, že pracovní skupina o sociálních otázkách, eh, která se sešla 24. září tohoto roku, předala eh, Koreperu hlavní linie o zaměstnanosti a pozměňovací návrhy, které byly vypracovány pod vedením pana Čaba Eryho, a aby do, do textu byly zapracovány tyto naše pozměňovací návrhy a aby to bylo chápáno jako priorita. To proto, aby ve směrnici eh, rady se skutečně tyto naše pozměňovací návrhy objevily. K tomuto se bude vyjadřovat také výbor Eh, pardon, eh, Rada EPSCO. Eh, pane Uri, chcete promluvit jako zpravodaj? Ne, to není toto. Téma, ke kterému chci promluvit. K bodu čtyři. Paní předsedající mm, přerušila pana Oriho. Já mám poznámku k jednacímu řádu ohledně jiného tématu. Už jsem to slyšela, ale toto je eh, zdržování. Vy už jste k tomu, co jste chtěl říct, promluvil. Point 4. Le défi démographique et la solidarité entre les k bodu čtyři. Předám slovo panu Tomasu Manovi protože je to 22 pozměňovacích návrhů, které byly vytvořeny, eh, aby nám ocenili hlasování. Pane Tomasi, máte slovo. Paní předsedkyně, je to samozřejmě poněkud obtížné jednat za těchto podmínek, když koordinátor nejsilnější frakce nedostane slovo. To už musím tady říci a je samozřejmě také obtížné, když místo 45 minut máme na toto téma pouze 25 minut. Takže eh, pokud to nepůjde takto ústně, budeme se muset eh, zabývat tímto tématem písemně, jinou šanci nevidím. Eh, měl jsem přes 240 návrhů, souhlasil jsem plně s návrhy z výboru ženského, o, pozměňovacích návrzích z výboru Ekon nebudeme hlasovat, ale já jsem je eh, eh, prověřil a myslím, že je můžeme podpořit. Nyní máme 20 kompromisních pozměňovacích návrhů a já chci poděkovat také všem kolegům, kteří eh, k ním přispěli. Mnozí mě také telefonovali. Některé návrhy jsem slovo od slova převzal a pak jsme se shodli na její zkrácení. Pokud se týče EPP, zde bylo 74 pozměňovacích návrhů a téměř všechny jsou zapracovány, některé byly upraveny, některé staženy. Pokud se ALDE týče, bylo pozměňovací návrhů 50, z toho 43 s nimi souhlasím, ale měl jsem problém eh, s tím, že se tady hovořilo o eh, předpisu, který by chránil před diskriminací starší eh, lidi. Já myslím, že to by nebylo dobré, neboť máme podobných antidiskriminačních předpisů hodně a ty by měly stačit, i když tady se tedy samozřejmě eh, lišíme v názorech, ale těm ostatním pozměňovacím návrhům jsem řekl ano. Od socialistů mám 48 pozměňovacích návrhů, 39 s nimi souhlasím a 8 se dostalo do kompromisu. Jeden eh, problém je tedy eh, paní kolegyně Kastex chtěla pozměňovací návrh číslo 133 úplně zrušit a já musím říci, že by mělo být, měly by být nějaká motivace pro lidi starší 60 let, eh, aby se také dávali dispozici na pracovním trhu. Někteří tedy eh, by třeba rádi zůstali déle u svých podniků a já myslím, že to bychom eh, měli přijmout také v rámci flexibilitě. A potom ještě eh, další věc, a sice věk odchodu do důchodu po jednotlivých odvětvích. Já myslím, že to bylo příliš mnoho, myslím, že bychom měli nechat mm, na těch, kteří jsou tomu problému blíže, aby se tím zabývali. Eh, my máme v členských zemích různé věky odchodu do důchodu, eh, v různých zemích existují různé další vymoženosti a já myslím, že do toho bychom neměli zasahovat. Pokud se týče paní Ovany Plamp z Rumunska, sociálně demokratická poslankyně, pozměňovací návrh 126 a části 129, s tím máme trošku problémy. Tady jde o rušení předchozího, tedy předčasného odchodu do důchodu. Já myslím, že bychom to mm, neměli do toho příliš eh, zasahovat. Eh, my máme třeba z jednoho města eh, v Německo takovou zkušenost. Ano, Eh, nám se tedy podařilo třeba eh, docílit nějakého toho eh, předčasného odchodu do důchodu, ale nešlo, nedošlo k tomu, nedošlo už k tomu, že by se tato pracovní místa uvolnila pro mladé. Čili já myslím, že subvencované programy pro eh, předčasné odchody do důchodu, to pro mě není ta správná cesta. Jinak, pak jsme tady měli ještě eh, další téma a sice eh, garance pro, pro mladé pracovníky. Tam byla garance, která se zkrátila z 6 měsíců na 4 měsíce Eh, čili prostě je třeba eh, jednoduše a prostě zaručit mladým, že opravdu pokud se stanou nezaměstnanými, tak eh, v relativně krátké době se jim dostane jiného místa a já jsem rád, že jsme se shodli na té konečné verzi. Pokud se GUE týče, tady bylo 44 pozdivací návrhu, některé jsem přijal, například to od paní Zimmer nebo od kolegy Le Hiriaka. Problém je všem mám s kolegou Higginsem, který žádal mnoho věcí, které nemohu podpořit. Třeba to je otázka eh, následky demografických změn. Eh, já myslím, že on to poněkud zlehčoval, nebo to, že rodina je základem společnosti, no tak tady eh, se trošku rozšíříme v názorech. Já si myslím, že skutečně rodina si zaslouží zvláštní ochranu, to ano. A dále požádavek konsolidace rozpočtu, který jsem zdesel já, to on chtěl zkrátit, tedy zrušit, já tedy eh, proto já tam, tam trvám. A jinak pokud se týče zkrácení týdenní pracovní doby, tak tady se neshoduji, já jsem pro flexibilizaci pracovní doby. Pokud se týče zelených, eh, z 22 pozměňovacích návrhů jsem eh, přejel 20, některé jsem přijal do kompromisu, mám tady pouze jeden problém, a sice my eh, tady souhlasíme s tím, že je třeba dát garanci mladým, ale také je třeba očekávat od nich iniciativu. Eh, nemůžeme to dát tak, aby to byla jakási mana, která padá eh, z nebes. A prostě ten mladý taky prostě k tomu musí přispět. Čili to, co chtěla paní kolegyně škrtnout, tak to nemohu podpořit. A myslím si, že mm, ono se to ani nedá řešit nějakým kompromisem. Eh, jinak pokud se týče návrhu rámcové směrnice k minimálnímu příjmu, my máme už různé úpravy pro minimální změny, čili u 204 eh, tam budeme mít split vote. Eh, od eh, Umila na Cabrnocha z ECR já v mnohých věcech souhlasím, eh, mnoho bylo zapracováno do kompromisu. Pokud se týče ale eh, toho jednoho problému, tyto nestále biografie, že jich přibývá, ano, velice často se dávají k dispozici taková podivná pracovní místa, prekární pracovní místa a ty si tam chtěl zapracovat takovou tu, tu, tu péči o, e, za, o plnohodnotné e, zapojení, tak to, tam se bohužel nedomluvíme. Čili e, celkově bych řekl, že jsem přijal více než 80% pozměňovacích návrhů, mnohde se nám podařilo dohodnout. Já velice děkuji za spolupráci, spolupráci a to je vlastně všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji. Děkuji. Eh, nejdříve paní Kasex, pak paní Lení. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat panu Manovi za spolupráci, kterou prokázal při práci na touto zprávou a při hledání kompromisu. Zabývali jsme se celou řadou oblastí, v níž jsme nalezli konsensus a já mu za to chci poděkovat. Chtěla bych eh, k naší spolupráci ještě dodat eh, dva ústní pozměňovací návrhy k věcem, které se týkají eh, práce naš obou. Především to je kompromis L, kompromisní návrh L, kde se hovoří o celoživotním vzdělávání a já bych chtěla, aby tam bylo only, místo only, aby tam bylo special. Takže doufám, že toto půjde připojit k tomu ústního pozměňovacímu návrhu. A ten druhý ústní pozměňovací návrh, který chci navrhnout, se vztahuje k kompromisnímu návrhu L, kde tam se hovoří o plné zaměstnanosti u e, osob nad 50 a e, u 55 procentech. Tam jsou v podstatě dvě rozporné věci stanovené. Tak tam je cíl zaměstnanosti 55% a cíl e, plné zaměstnanosti u e, lidí nad 50, takže já bych chtěla navrhnout, abychom tento abychom z první achieving nahradili slovem aiming, takže by to bylo jako cíl a a pak, že bychom hovořili o minimálně 55% zaměstnanosti. Pokud souhlasíte s tímto ústním pozměňovacím návrhem, tak vám jej připravím písemně. Co se týče dalších kompromisních pozměňovacích návrhů od skupiny sociálně demokratické, pardon, ve kterých sociálně demokratická skupina není přímo eh, angažována, tak eh, budeme eh, hlasovat pro velkou řadu z nich, eh, se kterými můžeme souhlasit. Nicméně se neschodneme eh, v některých bodech ne, přes veškeré snahy, protože se jedná o možnost pracovat nad dosažením penzijního věku. Takže to jsou to jsou ještě možnosti, kde bychom mohli dosáhnout případně po nějaké dohodě dalšího kompromisu. Pak je tu pozměňovací kompromisní návrh G, kde bychom mohli hlasovat pro, kdybyste nám tam umožnili hlasování po částech. My nejsme eh, skupinou, která podepisovala ten kompromisní návrh. Já vím, že normálně se to nepoužívá u kompromisních pozměňovacích návrhů, ale kdybyste nám umožnili tedy hlasování po částech, tak budeme hlasovat pro tu část, kterou, se kterou se shodneme. Jinak pro celý ten kompromisní návrh hlasovat nemůžeme. Jinak budeme hlasovat pro tuto zprávu. Třeba, že v určitých, eh, v určitých místech eh, budeme eh, u pozměňovacích návrhů hlasovat jinak. Paní Lin a paní Bauer. Uh, děkuji mnohokrát, děkuji Tomasi za veškerou práci. Jako stínová zpravodajka se skupinou ALDE si velmi dobře uvědomuji, kolik práce vás to stalo. Musel jste projít stejným počtem pozněcích návrhů jako já. Bylo to hodně práce, myslím, že se vám velmi podařilo dosáhnout shody u kompromisních pozněcích návrhů, ale přesto v některých věcech eh, pořád s vámi nesouhlasím. První se týká boje proti diskriminaci. Co se týče pozměňovacího znění 69, tak tato zpráva prošla plénem Evropského parlamentu a plénum žádalo o směrnici proti diskriminaci velkou podporou, stejně tak jako velkou podporu měla i tato směrnice. Takže já jenom opakuji, že potřebujeme tuto směrnici, byť jsem si vědoma vašeho názoru na tuto věc. Otázka lepší legislativy ve vaší zemi, ve vaší zemi je otázkou jinou. Původní odstavec 13 se mi líbil více než pozměňovací návrh takže co se týče kompromisu L, tak navrhnu hlasovat proti, protože mám pocit, že vaše znění bylo lepší než to, co jsme dosáhli v kompromisním pozměňovacím návrhu. Teď, co se týče kompromisního návrhu N, tak tady zase nejsem úplně spokojená. Přesto se ale domnívám, že pakliže budou souhlasit jednotlivé služby, tak bychom mohli hlasovat o mém pozměňovacím návrhu 120, navíc k tomuto textu. Možná by bylo dobré, kdyby se sekretariat zabýval tu možností, zdali by se dalo hlasovat kromě kompromisu N o pozměňovacím návrhu 120. Týká se to odchodu věku, eh, věku odchodu do důchodu. Myslím si, že to je totiž část, která je důležitá, která by měla být součástí kompromisu N. Já jsem jaksi nebyla součástí tohoto kompromisu. Můj pozněvací návrh nebyl zahrnut do kompromisu a proto žádám, aby se následně hlasovalo i o mém návrhu 120. Teď, co se týče kompromisu 3, tak tady doporučím, aby jsme hlasovali proti. Jde totiž o to, kdo vychovává děti. To si myslím, že není součástí naší kompetence. Já tedy chápu vaše pocity, ale myslím si, že nespadá do naší pravomoci hovořit o tom v tomto kontextu, kdo Vychovává děti a kdo ne. Týká se to i dalších případů, u kterých budu doporučovat, abyste hlasovali jako skupina proti. 175. Pakliže tady máme autora pozměňovací návrh 175, paní Corneliusen, nebo pokud tady není, tak aby mě někdo vysvětlil, o co jde. Slovo family se nahradí slovem reconciliation. Mně to slovo není úplně jasné, co má znamenat anglicky. Zajímalo by mě, co tím míníte. Velmi ráda si vyslechnu názory jednotlivých lidí na to, co to slovo reconciliation tady znamená. Opět mám pocit, že vím, o co jde. Že jde o to, aby tam nebyly zahrnuty pouze rodinné vztahy, ale i ostatní vztahy, ale mám pocit, že slovo reconciliation mě v té anglické verzi v podstatě vůbec nic neříká, takže pokud někdo k tomu něco má a může mi to dovysvětlit, tak za to budu vděčná. Děkuji, Tomase. Paní Bauer a potom paní Moran. Köszönöm szépen, és akkor ott folytatnám, ahol <clears throat> Linasson abba hagyta. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem byla s pravodajkou v rámci výboru pro otázky žen. Tam se jednalo o to reconciliation znamená uvedení rodinného života a profesního života do souladu. Objevilo se to v té zprávě. Zaměstnanost žen odpovídá vizi Evropa 2020, ale tato zaměstnanost nebude dosažitelná, pakliže se jednotlivé orgány nebudou snažit o dosažení tohoto cíle. Jedná se jako místní orgány, tak i o vládu. Je potřeba, aby učinili určité kroky, které by snížily ten tlak, který existuje eh, na ženy, eh, které mají rodiny, eh, které pracují, aby se zároveň staly o rodinu. Prostě, aby tyto dvě věci se daly jednodušeji ženám uvést do souladu. Protože pokud toto neuděláme, tak se nám nepodaří zvýšit zaměstnanost žen, tak jako to stanovilo změní strategie Evropa 2020. Jinak souhlasím s tímto návrhem a chci také poděkovat eh, panu Manovi za jeho práci. My jsme předložili pozměvací návrhy, které nejsou součástí kompromisu, nicméně pan Mann se je snažil přesto zapracovat a děkuji proto panu Manovi za veškeré úsilí v tomto směru, tak abychom byli schopni najít společný jmenovatel. Děkuji paní Moran a potom pan Černoch. A potom pan Sabrnoch. Já bych jenom pokračovala k tomu, co říkala paní Bauer. Kromě této práce existuje několik pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k textu pana Tomase Mana, který je tak jako takový celkem kompletní. Pozměňovací návrhy neustále odkazují k tomu, že je potřeba uvést do souladu profesní život a rodinný život. Že to je důležitou součástí zaměstnanosti žen a rovnoprávnosti mužů a žen v Evropě. My jsme tam předložili pozměňovací návrh, který v podstatě měl za cíl, aby nedošlo k platovým omeze, omezováním. V případě, kdy je potřeba přizpůsobit pracovní podmínky anebo svou pracovní dobu rodinnému životu. Já jsem pro. Tady se nám jedná hlavně o rovnoprávnost mužů a žen v tom smyslu, aby ženy měly nárok na dobrou, dobrý pracovní růst. Jde nám ale zároveň o rovnoprávnost v oblasti platů, ale při tom všem, když tedy hovoříme o rovnoprávnosti platu, tak bychom neměli zapomínat na to, že nám hlavně jde o rovnoprávnost profesních šancí. Myslím si, že toto bude potřeba zohlednit. Teď, co se týče pozměňovacího návrhu 185 k odstavci 25. Myslím si, že je potřeba především dosáhnout rovnoprávnosti v profesní oblasti a že to potom umožní eh, uvést více do souladu a eh, rodiny a pracovní život. Ještě jednou děkuji panu Manovi za veškerou práci a doufám, že bude schopen tento návrh zapracovat. Pan Sabrnoch. Já bych chtěl poděkovat Tomasovi za práci, kterou na téhle důležité zprávě odvedl téma stárnutí bude vedoucím tématem našich společností po celý zbytek života nás všech kteří teď sedíme v tomto sále i těch nejmladších našich asistentů a stážistů. stárnutí prostě změní náš svět tak jak jsme na něj zvyklí a my se tomu musíme postavit s plnou odpovědností a děkuji tomu že pod tomasovým vedením to právě děláme. staří lidé požadují plným právem rovnoprávné postavení ve společnosti a díky volebním systémům ve všech našich zemích si takové postavení také získají. součástí naší politické odpovědnosti je akceptovat realitu reagovat na ni ale také neslibovat něco co nemůžeme splnit. nemohu pominout že základním předpokladem důstojného sociálního systému důstojné společnosti je její ekonomický úspěch a nezbytné v tomto ohledu jsou i reformy penzijních systémů stejně jako systému sociálních služeb které se musí nutně přeorientovat z péče v institucích na podporu života starých lidí v jejich domovech. součástí mezigenerační solidarity bezpochyby je rodina a spolupráce různých generací při péči o rodinu v rodinném životě. závěrem chci říci že ecr podpoří s jistými výhradami zprávu thomase manna a děkuji za práci kterou odvedl při její přípravě. Euh, je vais donner la parole euh, à monsieur le, le rapporteur, mais avant... Nyní dám slovo panu zpravodaji, ale předtím ještě poprosím o jednu věc. Máme tady přítomny novináře, kteří připravují eh, webový dokumentární film o naší práci. 120. paní Lin vás poprosila, pane zpravodaji, abyste přijal tento pozněvací návrh navíc ke kompromisu N, pokud se nepletu. A já navrhuji, aby první část tohoto textu navíc byla převzata, tedy prováděním evropské legislativy, která zakazuje diskriminaci podle věku. Aby tato část byla přijata jako text navíc a ta druhá část eh, týkající se stanovování věku odchodu do důchodu nebyla zahrnuta do toho textu, který bude přidávan navíc, protože jde proti duchu kompromisu, který navrhujete. Eh, Děkuji vám, kolegyně, kolegové. Děkuji vám také za vyjádřený souhlas. Já myslím, že dohromady jsme dali dohromady velice zajímavou zprávu nemáme tam zvlášť mládež a zvlášť eh, starší lidi, ale máme to všechno pod jednou střechou. Eh, Byla to eh, velice dobré a já doufám, že proběhne ještě kvalitní debata ve Štrasburku a že se nedostaneme až do nějakých pozdních hodin v pondělí. Děkuji paní kolegyně Kastexové. Myslím, že oba dva ústní pozměňovací návrhy, které si tady předložila, jak lifelong learning, tak to slovo especially, že můžeme přijmout, určitě to není problém. Eh, možná by bylo dobré, kdyby mě to dala ještě písemně. A pokud se týče eh, toho minima 55%, eh, tak to ano, my bychom skutečně byli rádi, aby vzniklo, vznikla situace rovného zaměstnávání žen, protože ne, čili my ještě to nějakým způsobem budeme muset spolu vykorespondovat. Pokud se týče oddělené hlasování u kompromisu G, takže eh, rozumím tomu tak, že se to nedaří úplně všechno takto pokrýt, ale Mm, nicméně přesto si myslím, že hodně se podařilo dosáhnout. Pokud se týče antidiskriminace, eh, v zásadě žádný problém, ale abychom žádali ještě další regulaci, tak to nevím. Já si myslím, že by bylo lepší, kdyby už eh, regulace, které na evropské úrovni máme, kdybychom je prostě nějakým způsobem mohli použít na tuto situaci. Samozřejmě, že nechceme diskriminovat eh, starší občany. Eh, jinak eh, třináctku eh, to podpořím. No, jistě samozřejmě je to kompromis, to znamená, je to vždycky něco za něco, nedá se nic dělat. Čili já myslím, že ano, že mm, to je kompromis, který tady, já nevím, asi bych do toho stávání nešel moc rád. NK a 120, já nevím, já už jsem o tom uvažoval, ale můžeme to ještě dneska odpoledne projednat. A pokud se týče 175 eh, Reconciliation, eh, paní kolegyně Bauer už to řekla, v podstatě pro nás je mm, eh, sladění pracovního a soukromého života velice důležitá věc, věc takže s tím souhlasím paní kolegyně Morán. Uvidím, co se dá udělat u 178 a 185 ano, samozřejmě i šance na rovnoprávnou kariéru, to bychom tam taky mohli nějak dát, takže možná dnes večer. Milane, děkuji za podporu, byla to velice důležitá. Pokud se týče sociálních služeb, eh, tak ty vlastně jako bývalý lékař dobře víš, eh, co je tady třeba v této oblasti návrh paní předsedkyně té A120 eh, vyškrtnout. Já se na to ještě musím podívat, teď nejsem schopen odpovědět. Děkuji. Merci beaucoup, euh, monsieur le rapporteur. Donc sur cette base... Euh, Děkuji mnohokrát. Děkuji ještě jednou panu zpravodaji. Tak v tom případě předpokládám, že hlasování zítra půjde hladce. A že to zítra rychle proběhneme. Tím se dáváme k bodu 5 a ráda bych dala slovo panu zpravodaji Davidovi Kasovi, který se vyjádří ke 40 předloženým pozměňovacím návrhům a také ke dvěma kompromisním pozměňovacím návrhům, které vypracoval. Je to stanovisko, o kterém se v zásadě bude, pokud všechno půjde tak, jak má hlasovat zítra. To, že budeme dnes hlasovat, eh, tedy, pardon, hovořit o vaší pozdějací návrzích je velice důležité, protože právě dnes Evropská komise předkládá řadu velmi významných návrhů týkajících se zprávy eh, hospodářských záležitostí a navíc v Bruselu probíhá velká demonstrace, která apeluje právě na důležitost otázek dobrého řízení ekonomiky. V hospodářském výboru navíc eh, by měla být přijata zpráva 4. a 5. Takže myslím, že bude dost času na všechno. Děkuji, pan Kasa. prezident. Ehm, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já nerad vystupuji před novináři, ale co se dá dělat? Nedostali jsme možnost změnit pořad jednání. My jsme navrhli jiný bod, ale vy jste nám nedala možnost vysvětlit eh, svou podmínku, svou připomínku k jednacímu řádu. To je, myslím, paní předsedkyně nepřijatelné. Doufám, že už se to nestane. Myslím, že to není v pořádku, když eh, předsedkyně neposlouchá naše technické připomínky. My jsme chtěli dnes dát na pořad jednání další bod a prostě není to přijatelné. Jak jste říkala, je velice důležité, že právě dnes se hovoří o mé zprávě, protože jsme měli k tomuto stanovisku řadu pozměňovacích návrhů, většinu z nich vítám. Mám pocit, že předložené pozměňovací návrhy vylepšují mu mé stanovisko a jsem velmi rád, že byly podány a mohu je podpořit. Byli jsme schopni dopracovat se ke kompromisům pana Grunyho, Kofratyho a tak dále a ostatních k odstavci 3 týkající se rozpočtové hodnocení. My jsme se shodli na tom, že takovéto hodnocení musí brát v úvahu penzijní systémy a systémy sociálního zabezpečení. Je potřeba zajistit, aby tyto systémy byly nejen trvale udržitelné, ale zároveň, aby byly adekvátně a bezpečné pro evropské občany. Co se týče odstavce 7, a sankcí, tady bylo trochu těžší dopracovat se ke kompromisu. Probíhala jednání a jejich výsledkem bylo, že sankční systémy by se neměly týkat strukturálních fondů, jejichž cílem je poskytnout pomoc v oblasti zaměstnanosti, mimo jiné v oblasti nebo prostřednictvím školství a vzdělávání. Sankční systémy by neměly bránit demokratické účasti v procesu rozhodování. Jsem spokojený s tímto kompromisním návrhem a doufám, že tento výbor vyšle jasný signál. Potom jsme ještě měli pozněcí návrh týkající se odměn ve finančním sektoru a hlavně to, aby motivační systém nepodporoval činění velmi riskantních rozhodnutí, která, podporují, která nepodporují eh, trvalou udržitelnost. Dále statistika v oblasti zaměstnanosti, která by měla být poskytnuta včas. Eh, paní předsedkyně, nedostali jsme dost času, takže já myslím, že v tuto chvíli skončím. Poděkuji stínovým zpravodajům a všem kolegům a kolegyním z tohoto výboru za spolupráci a počítám si, jak se vyjádří ostatní kolegové či kolegyně. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. Času máme dost. Rádi si vyslechneme veškeré argumenty, paní Rapty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji panu zpravodaji za skvělou práci. Pokud člověk nemůže vycházet z kvalitního dokumentu, tak je následně těžké předkládat konstruktivní pozměňovací návrhy. Chtěl bych poděkovat dalším stírovým zpravodajům, kteří byli zapojeni do této práce za skvělou spolupráci. Jsem velmi spokojená s kompromisním návrhem 2, ve kterém se zmiňuje sociální rozměr zprávy hospodářských záležitostí. Ráda bych také upozornila na ty body, které už jsme s paní předsedkyní Beres zmínili ve společném pozměňovacím návrhu, který se týkal cílu zaměstnanosti a lepší koordinace mezi národními konvergenčními programy, berouc v úvahu obsah strategie 2020 a hlavních směrů zaměstnanosti. Je důležité také být schopen odkázat eh, na horizontální sociální klauzuly v Lisabonské smlouvě, doložku v Lisabonské smlouvě. Další kompromisní návrh nám zakládá důvody k optimismu. Máme pocit, že sociální rozměr bude dobře zapracován a že dojde k určitému snižování negativních sociálních dopadů. Kromě toho zdorazňuje potřebu zajistit vysokou zaměstnanost. Závěrem bych se ale, se ale chci vyjádřit k postupu. Mám pocit, že když eh, zažíváme krizi, jako v této době, tak je potřeba zajistit, aby eh, vyhrál nad postupem obsah. Děkuji. Máme prosím nějaké další žádosti o slovo? Pan Helmer a pan Grossman. Well, uh, thank you, Madam Chairman. And Can I just say that I very much... Eh, děkuji. A než eh, se dostanu ke zprávě pana Kase, eh, musím říct, že souhlasím s některými kolegy, že máte poněkud drakonický přístup k řízení zkuze. Já nechci přístržovat Jenom bych chtěl eh, eh, hovořit o dvou či třech pozměňovacích návrzích. Zejména číslo čtyři, kde se říká, že zatímco evropský sociální model je výhodou ve světové kom, eh, konkurenci, tak to mě skutečně opravdu překvapilo a musel jsem si zkontrolovat, jestli opravdu dobře vidím. Skutečně věříme, že evropský sociální model je skutečně přínosem pro světovou konkurenci. Evropský sociální model zvyšuje jednotkovou cenu práci v EU a e, zvyšuje také e, sociální náklady. Samozřejmě je možné debatovat o tom, jestli je to dobré, jestli je to e, za tu cenu výhodné, ale říct, že je konkurenční výhoda to, že si zvyšujeme jednotkovou hodnotu práce, tak to je skutečně Eh, ekonomický analfabetismus. A pozměňovací návrh 22. Tady navrhujeme vznik skupiny na vysoké úrovni eh, v komisi, aby se eh, bojovalo proti sociálním podvodům. A když se podíváme na to, co to je sociální podvod, tak hovoříme o jakési tajné policii, která by sledovala na evropské úrovni zaměstnanost což je tedy velmi šokující návrh. A to už vůbec nehovořím o tom, že se tady chce vytvářet další eh, dohledové orgány, které budou dohlížet na každého. Nebo pozměňovací návrh 25 koordinace mzdové politiky v EU. Já si myslím, že pokud chceme, aby členské země byly konkurenceschopné, tak poslední věc, kterou potřebujeme, je právě koordinace mzdových politik. To znamená, že eh, bychom řekli, že eh, chceme říct členským zemím, že jim zabráníme pomocí našich pravidel zvyšovací konkurenceschopnost na evropském poli. No to nevím. Eh, a já se možná opakuji a za to se omlouvám. Eh, mnoho z toho, co děláme, není pro zaměstnanost, ale pro nezaměstnanost a Evropská unie je mimořádně úspěšná při vytváření nezaměstnanosti, místo toho, aby eh, vytvořila příležitosti pro zaměstnanost. Pan Krolcman? Děkuji. Já především chci poděkovat panu kolegovi Kasovi za odvednou práci. Předkládá nám dobrý návrh, který se také ve, se zprávou z výboru Ekon. Chceme podpořit a posílit pakt růstu a stability a samozřejmě důležité je, aby se pravidla, na kterých jsme se shodli, dodržovala. Jen takto je možné dlouhodobě zajistit pracovní místa a vytvářet nová. Ovšem tento pakt se musí orientovat podle hospodářských, eh, hospodářského výkonu jednotlivých států. Ale když tam dáme příliš mnoho dalších kritérií nebo výjimek eh, pro dosahování krátkodobých efektů, tak to eh, zhoršuje dlouhodobé problémy. Pokud je stát předlužený, no tak samozřejmě nebude schopen do budoucna eh, platit sociální platby a důchody. To znamená, že je důležité, abychom se přestali dále zadlužovat a naopak eh, v podstatě upouštěli od zadlužování státu prostě řešit staré dluhy novými, to je slepá ulička. To znamená, že už dnes musíme dbát na to, aby to předlužení, které eh, eh, nadále narůstá, abychom to zastavili tak, abychom si mohli do budoucna dovolit evropský sociální model. To znamená, že eh, není možné se na to dívat tak, že by konsolidace rozpočtu eh, byla na úkor sociálních eh, výhod. Dlouhodobě určitě ne, to si všímají konečně také američané. A také vytváření stále nových orgánů a expertních skupin, jak to žádají mnohé pozměňovací návrhy, určitě těžko přispějí k řešení problému. Z těchto důvodů je mi líto, že kompromisu číslo 7 nemohu dát svůj hlas, poněvadž je tam příliš mnoho výjimek. Přesto všem děkuji panu Kasovi za střícnost a flexibilitu, eh, kterou prokázal při jednání o tomto kompromisu. Já každopádně jsem proti návrhu koordinace mzdové politiky na evropské úrovni. Mzdy, dámy a pánové, to si domlouvají tarifní partneři a tady ani národní vlády, ani EU nemají se co vměšovat. Všechno ostatní je prostě cesta do zpěté slepé uličky. A jinak také, pokud se týče eh, kolegyně Harkinové, tak připojují se k jejímu návrhu. Dobře, děkuji vám. de Rosa. Euh, pan de Rosa? Ještě někdo si přeje přispět do debaty? Pan de Rosa tedy. A pak pan Kazato zavře. Okay, uh, thanks, thanks very much. Um... Děkuji. Já myslím, že důležité je to, že o tom dnes uh, debatujeme, a tedy v den, kdy komise přišla se šesti návrhy v otázce ekonomické vlády to jsou návrhy, o kterých budeme spolu rozhodovat. A myslím, že v této souvislosti je důležité to, abychom vyslali signál komisi, alespoň z tohoto výboru, že není možné budovat slušnou společnost čistě na myšlence, že se eh, naše zadlužování a deficity eh, budou řídit jakými si pravidly, která jsou umělá. Já myslím, že důležité je snižovat zadluženost a Evropa, to je o evropské společnosti, ne pouze o evropské ekonomice. Takže ty argumenty eh, dvou předřečníků nereflektují realitu eh, příčin současné krize. Jestliže hovoří někdo o ekonomickém analfabetismu a jsou to ti, kteří podporovali eh, po celou dobu tohoto parlamentu deregulaci, tak to mně připadá divné. Já jsem přesvědčen naopak, že je to deregulace, co nás dovedlo do téhleté kaše. A není to Eh, penězi, nemůžou za to peníze, které utratily vlády, ale banky, to je vlastně to, co ohrožuje budoucnost evropských Evropanů. Eh, čili takovéto argumenty jsou opravdu, opravdu zoufalé. My skutečně potřebujeme ekonomiku, která zajistí eh, sociální podmínky a zaměstnanost. Navrh komise které se dnes zveřejňují, nejdou dostatečně daleko, abychom tento přístup mohli nazvat vyváženým. Prostě tady se hovoří o s redukováním e, celkového dluhu pod 60 e, běžného deficitu po 3 během několika let, ale prostě nehovoří tady o e, sociálních výdajích, které potřebujeme mít. Takže já myslím, že bychom skutečně měli signalizovat, že eh, zejména z hlediska socialistické skupiny tyto návrhy jsou neadekvátní a že tedy, eh, pokud to má projít parlamentem, bude muset komise přistupovat na kompromisy. Někdo další zapsaný není, eh, dám tedy slovo zpravodaji, aby uzavřel toto téma. Thank you, Madam President. Děkuji vám, paní předsedkyně. Viděli jsme tady celou řadu pozměňovacích eh, návrhů a já jsem se snažil dojít kompromisu. Souhlasím s tím, co bylo vyřčeno i panem eh, eh, Hamrem a Rogerem také ohledně pozměňovacího návrhu 25 a koordinaci mzdové politiky. Já tedy navrhuju negativní znamenko. Já s takovou věcí nesouhlasím. Co se týče pozměňovací návrhu číslo 4 naší předsedkyně paní Beres, Evropský sociální model, tam je pozměňovací návrh, který je trochu dvojsmyslný. A já si myslím, že tu není evropský model jako takový, ale je to, eh, je to věc, která nepoškozuje celou tu zprávu. Nicméně každý tedy může hlasovat proči, proti. Když to tedy všechno schrnu, tak mohu říct, že to stanovisko celkem za to je dobré, včetně těch pozměňovacích návrhů. A jsem opravdu velice spokojený s těmi kompromisními návrhy, které se nám podařilo dohodnout za poslední dny a hodiny. A těším se zítra ráno na pozitivní výsledek hlasování. Děkujeme, pane zpravodaji. Budeme tedy hlasovat, jak už bylo dohodnuto, zítra o vašem stanovisku. A budeme se snažit, aby co možná nejvíce vaše stanovisko bylo zohledněno, tak a teď můžeme přejít k dalšímu bodu, což je bod číslo 6. Les auteurs d'une étude que nous avions... A... Chceme zde přivítat všechny, kdo připravili tuto studii, která se týká sociální ochrany jako ekonomického stabilizátoru. Eh, nevím, zda někdo z kolegů chce ještě teď hm, promluvit, ale pravděpodobně budeme hovořit až při eh, diskuzi. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji panu Tomasu Leunovi, Martinu Gržárovi, Matias Dolcovi a Vendrovi Eichhorstovi za vypracování této studie a vyslechneme si pana Wernera Eichhorsta, který nám přednese výsledky této studie. Prosím, máte slovo, pane Eichhorste. Okay, thank you very much. Uh, dear chairman, dear... Děkuji vám. Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážné poslankyně a poslanci, bohužel pan Leoni se sem nedostal kvůli stávce do Bruselu, nicméně můžeme vám přednést prezentaci naší studie o úloze sociální ochrany co by e, ekonomického stabilizátoru. Eh, toto je studie pro váš výbor. Celá ta studie se bude analyzovat eh, na Eh, z pohledu eh, sociální ochrany a z pohledu jednotlivých eh, řešení krize na pracovním trhu a řešení krize. Hned na začátku bych vás chtěl seznámit s našimi výsledky. Vidíme jasně, že je důležité mít sociální ochranu, tuto politiku sociální ochrany, protože opravdu stabilizuje hospodářství je totiž důležitější pro stabilitu hospodářství než jiné podruhy politik, jako například ta daňová. Rozlišujeme mezi, eh, mezi jednotlivými rozhodnutími po uvážení a automatickými stabilizátory a eh, uvažujeme o, o vlivu jednotlivých eh, prvků, jako například příspěvek nezaměstnanosti a podobně. Eh, těmi eh, ta, ta rozhodnutí, eh, která se přijímají jednotlivě na základě uvážení, nejsou tedy automatická, jsou také zde zvážena a ukazujeme, jak tedy je řešena situace v, v době krize, a jakým způsobem se odráží eh, tato jednotlivá rozhodnutí, eh, neautomatická rozhodnutí v období ekonomického útlumu. U těch tzv. discretionary measures v období 2008 až 2009 se zaměřujeme na sociální politiku, na příspěvek nezaměstnanosti, které byly rozšířeny, tyto příspěvky nezaměstnanosti. Zaměřujeme se také na, na revizi tržní politiky, k níž došlo v mnoha zemích. A také na významná opatření, která byla přijata eh, v oblasti snižování daní, snižování eh, nákladů na pracovní sílu s eh, cílem stabilizovat pracovní trh. Nyní tu máme několik odhadů těchto discretionary measures, těchto neautomatických rozhodnutí, tak, jak se objevovala eh, v Evropské unii ve vlivu na HDP, na zaměstnanost. Vidíme, že je tu mimořádně silný dopad. Ehm, v interakci těchto eh, neautomatických eh, Eh, řešení, ad hoc opatření, eh, které přináší to, že vnitřní trh eh, jsou propojené ekonomiky jednotlivých států a pak tedy takovéto společné politiky nebo podobné politiky působí silněji, než kdyby byly aplikovány jen odděleně v jednotlivých eh, státech. Tyto, tato opatření ad hoc nám pomáhají také vytvářet dodatečná pracovní místa a bojovat s ú, eh, úpadkem pracovních míst v době krize. Další důležité téma u těch ad hoc opatření eh, je správné načasování, aby tato opatření byla implementována ve správný okamžik a záhy, což je tedy věc, o které bude hovořit kolega. Um, Děkuji mnohokrát. Nyní k načasování těchto opatření. Tady je potřeba vzít v úvahu několik důležitých aspektů. Za prvé, správné načasování stimulačních balíčků a jejich dočasnost. Oni musí být dočasné, protože jinak by nebyly protikrizové, nýbrž by posílili jak hospodářské oživení, tak následný úpadek. Co se časování týče, tak to není úplně jednoduché. Diskreční opatření jsou často považována za problematická právě kvůli jejich načasovanosti. V jednu chvíli jsou tato politická opatření zavedena, chvíli trvá, než se objeví výsledky, ale na druhou stranu je to vlastně spožděno už samotným politickým procesem. Čili než se dopracujeme k tomuto řešení, tak už uplyne určitá doba a následně tato opatření stabilizují méně než jiná. Toto interní zdržení podle našeho problému bylo problematické v několika evropských státech a jejich protikrizových balíčcích. Celkové výsledky obecných evropských opatření byly pozitivní. Nicméně, jak jsem říkal, setkáváme se s určitými opožděními. Za prvé chvíli trvalo, než jak si trh rozpoznal, co se děje, chvíli trvalo, než se rozhodlo a chvíli trvalo, než se to potom provedlo. Nicméně taková ta zdržení byla poměrně nevýznamná, když je porovnáme s trvání celé krize. Takže načasováno to bylo dobře, ale zároveň i ta dočasnost byla v pořádku, protože u řady opatření jsme měli omezenou načasovanost a omezený rozpočet. Zajistilo se tedy, že tato opatření nebudou trvat krize. V tabulce uvidíte roky, ve kterých byla zaváděna jednotlivá opatření uvidíte, že většina opatření byla v působnosti v roce 2009 a u některých zemí také v roce 2010. Nyní k provádění těchto opatření a k jejich postupnému ukončování. Tady jsme se zabývali Nizozemskem a Belgii a zdá se, že přestože se dopředu naplánuje, ukončování těchto opatření, tak to nevždy probíhá tak, jako se plánovalo. V některých zemích došlo k prodloužení působnosti těchto opatření. Vyplývalo to z toho, že se protahovala krize, ale také z toho, že se objevily určité politické záležitosti, které mají vliv na takováto opatření. Obecně se tedy dá říci, že balíčky pro oživení byly dobře načasovány, ale v tuto chvíli stále ještě dobíhají, takže nemůžeme přesně tu konečnou fázi v tuto chvíli vyhodnotit. Nyní, co se týče srovnání eh, mezi Spojenými státy a Evropou, tak to přenechám kolegům. Děkuji, Martine. Já bych tedy pokračoval otázkou automatické stabilizace. Kromě těchto diskrečních rozpočtových, eh, tedy na rozdíl od těchto diskrečních opatření, tady nemáme problém na časování, protože tyto automatické stabilizační mechanismy, jak se jejich názvu vyplývá, fungují automaticky. Působí několika způsoby. Za prvé daňovými a za druhé dávkami v nezaměstnanosti, které automaticky fungují. My jsme se snažili srovnat rozsah takovýchto automatických stabilizátorů ve Spojených státech a v Evropě. A snažili jsme se soustředit na dva typy šoku hrubého příjmu. Za prvé jsme spočítali model, v rámci kterého dojde k pětiprocentnímu snížení příjmu domácností. A potom jsme také vytvořili model, nezaměstnanosti takové, která vede k pětiprocentnímu snížení celkového příjmu domácností. Vytvořili jsme mikrosimulační model pro evropské země, který se jmenuje, tedy používali jsme mikrosimulační model pro Evropu, který se jmenuje Euromod a pro Ameriku, který se jmenuje Taxim. A je to vlastně nástroj, který nám umožňuje spočítat, jak takovýto příjmový šok má dopad na disponibilní příjem. Podívali jsme se na to, jak tyto stabilizátory fungují po takovémto hospodářském šoku. Teď se podívejme na výsledky. Srovnejme si nejprve příjmové šoky na levé straně. Uvidíme, že u proporčního šoku dojde ke stabilizaci 38% v Evropské unii a 32% ve Spojených státech. Čili vlastně tady vidíme, do jaké míry tyto stabilizátory absorbovaly eh, příjmový šok. Rozdíl je pouze 6%, který je podle našeho názoru překvapivě nízky, protože ve Spojených státech jsou daleko méně progresivní daně než v Evropě. Teď se podívejme na šok v oblasti nezaměstnanosti. Tady jsme zjistili, že rozdíl mezi Evropou a Spojenými státy je daleko větší. Takže tady máme stabilizaci disponibilního příjmu 47% v Evropské unii a pouze 34% ve Spojených státech. Dávky v nezaměstnanosti zde hrají velmi důležitou roli. Velmi ovlivňují stabilizaci disponibilního příjmu v Evropě, protože sami o sobě absorbují 19 šoku v Evropě, zatímco ve Spojených státech je to pouze 7 Podívejme se na to zemi po zemi. Automatická stabilizace se velmi liší mezi jednotlivými zeměmi. Takže tady je obrázek velmi heterogenní. Automatické stabilizátory podle našich zjištění byly poměrně nízké na východě a na jihu Evropy, což nás překvapilo především z pohledu pojištění. Automatické stabilizátory fungují více v severských zemích. Zjistili jsme, že Dánsko se třeba stabilizovala lépe u obou šoků, ale to tež platilo i pro některé záporoevropské země. Um, Jaké má naše práce politické dopady? Dávky v nezaměstnanosti jsou zjevně velmi důležité a vysvětlují rozdíl v datech mezi Spojenými státy a Evropy. A kromě toho jsme zjistili, že tyto automatické stabilizátory se v rámci Evropy liší. Otázka je, jestli za všech okolností automatické stabilizátory poskytují lepší výsledky. Z ekonomiky víme, že daně a dávky mají i demotivační účinek. A proto je důležité, abychom z toho netvořili nějaké normativní závěry. Nyní k určitým fiskálním omezením tomto případě jsme se snažili zjistit následující věc. Pakliže během hospodářské krize došlo k omezení rozpočtových zdrojů pro nemandatorní výdaje. Jedním z výsledků naší analýzy bylo, že existuje negativní vztah mezi zadlužeností a deficitem před hospodářskou krizí a diskrečními politickými hospodářskými opatřeními. Jinými slovy, některé země v tomto měly trochu svázané ruce a neměly dostatek rozpočtu. Víme, že během krize došlo k prohloubení zadluženosti u všech, téměř všech rozvinutých ekonomik. Následně tedy to, co jsme zaznamenali během následujících let, není možné zopakovat během následujících let. Což vlastně tady i vidíme na dalším grafu, kde vidíme, jak se dá předpokládat, že situace bude vypadat v roce 2015. Máme tady řadu zemí, u níž se dostáváme na 5% deficit a 100% zadluženost. A teď předám slovo opět dále. Děkuji, Mateasi. A potom jste nás požádali, abychom se zabývali ještě dalším tématem. A to jak různé způsoby ochrany proti nezaměstnanosti ovlivňují jednotlivé skupiny pracujících, konkrétně zaměstnance a lidi, kteří pracují na dobu určitou. Aha, uh, my tady tedy srovnáváme, jaké jsou sociální vymoženosti eh, u různých typů smluv na různou dobu a jak to bylo před krizí. A my tedy vidíme, že eh, pojištění zaměstnanosti to je daleko exkluzivnější než eh, minimální, eh, než tedy v zemích, kde je minimální ochrana. Čili lidé, kteří jsou nejvíce vystaveni riziku nezaměstnanosti, to jsou ty, kteří obvykle jsou nejméně chráněni v členských zemích. To je potom analyzováno dále a my se pokoušíme eh, tady popsat eh, tu dualizaci, růst dualizace eh, pracovního trhu. To znamená, to jsou taková ta Eh, na jedné straně ta prekérnější pracovní místa, na, na, druhá, na druhé straně jsou to ta dobře chráněná pracovní místa. Eh, třeba eh, v jeho východních nebo výho evropských zemích je toto zvláště problematické, tedy pokud se týče těch té ochrany hm, pracujících a to souvisí také s tou automatickou stabilizací co bylo velice pozitivní eh, v mm, současné krizi, to byla ta krátkodobá zaměstnanost, ale to samozřejmě pomohlo zejména eh, těm pracovníkům, kteří mají stálá místa, ale neměli z toho příliš, eh, žádn, příliš prospěch ti, kteří jsou na krátkodobý smlouva. Jaké jsou tedy naše závěry? Za prvé, automatické ale také neautomatická opatření skutečně mohou stabilizovat ekonomiku i pracovní trh v členských zemích EU a také jsme dokázali, že existují v rostoucí míře fiskální limity a můžeme říci, že stabilizace příjmu je poněkud asymetrické eh, pro tedy je to spíš na té straně těch insiderů eh, na trhu práce, eh, zatímco agenturní pracovníci nebo ti, kteří pracují na živnostenský list, jsou chráni daleko méně. Takže naše eh, doporučení je ustavit řádný systém automatických stabilizátorů, které budou univerzálnější, to znamená, budou méně diskriminovat mezi jednotlivými kategoriemi lidí, kteří se pohybují na pracovním trhu. To je velice důležité téma pro zejména pro některé české země. Naš, náš druhý závěr je, že eh, automatické stabilizátory jsou pozitivní, ale je třeba s nimi zacházet velice opatrně v souvislosti také se stabilizatou a pobítkami. Dále, eh, pokud používáme ta opatření volitelná, tak ta mohou být dobrá, ale má to také určitou negativní stránku, čili není to zadarmo. Eh, dále možná by bylo dobré, kdyby eh, tato volitelná opatření byla vázána na některé hospodářské ukazatele, jako třeba vývoj nezaměstnanosti, vývoj HDP, Čili tato opatření je vhodné používat, ale jenom v určitých fázích a potom je také včas eh, ukončit, aby ta sociální ochrana netrvala příliš dlouho. Pokud se týče evropské úrovně zeměna parlamentu, eh, vidíme tady určitou konkrétní specifickou roli pro evropské instituce, eh, třeba v tom, že by mm, se mohlo žádat od členských zemí, aby Eh, optimalizovali svoje ochrana opatření pro trh práce, dále je důležité to, aby eh, systém automatických stabilizátorů mohl začínat okamžitě, eh, v okamžiku, kdy, kdy nastane krizová situace, dále, aby se nediskriminovala mezi jednotlivými kategoriemi na pracovním trhu a Dále je třeba, aby v rámci Evropy také ta volitelná opatření byla koordinována, tak budou mít lepší efekt, než když by byla izolována v jednotlivých členských zemích. Děkuji. Za tuto tak kompletní prezentaci. A teď otevřeme diskuzi. No. Paní Morán, eh, říkáte, že eh, tato prezentace je velice kompletní, ale já nejsem až tak úplně spokojena. Především mám na mysli tlumočníky, kteří eh, museli klopítat za velice rychlými projevy, takže jejich práce opravdu nebyla snadná ale podívejte se také na dokumenty, které jsme obdrželi. Jsem velice zklamána, protože tu vidím, že tyto projevy se zakládají na schématech, na grafech, eh, která nejsou srozumitelná, nejsou čitelná, eh, protože ty tabulky jsou jen černobílé, třeba, že se v nich hovoří o více eh, prvcích. Samozřejmě, že pokud jsou vytištěné barevně, tak jsou srozumitelné, černobílé nikoli. Já jsem se snažila sledovat text, ale prostě tomu nerozumím, eh, protože diagramy, které mají být barevně, jsou jen černobílé. Obdrželi jsme referenční údaje ke každé zemi, ale nejsou to jasně vidět jména zemí na těch, na těch křivkách. Není tu vyznačeno, co znamená kterou zemi, takže jsem opravdu velice zklamána. A vyjadřuji se tímto způsobem proto, že teď bohužel nemůžeme sledovat prezentaci. Ta prezentace paní předsedkyně přerušuje. Ne, já jsem byla, pokračuje paní poslankyně, velice zklamána, ale snažila jsem se tedy najít eh, nějaký směr, který by nám pomohl. Kdybychom měli ten text barevně, tak bych to sledovat mohla, ale doufám tedy, že snad kolegové jsou tedy inteligentnější než já a dokázali ten text eh, usledovat. Mně se to nepodařilo. Četla jsem si text Četla jsem si ty, ta politická doporučení, která nám byla předložena. Upřímně vzato, to, co nám bylo řečeno ohledně stabilizace, o rozdíle e, mezi eh, pracovníky s dočasnými smlouvami nebo s časově neomezenými smlouvami, eh, rozdíly mezi nimi. Eh, tak eh, já jsem to tady úplně jasně nenašla v textu a nebyla nám eh, sdělena fakta, která by převrátila situaci vzhůru nohama nebo která by nám objasnila něco, co jsme nevěděli už v předešlých studií nebo co by mohlo přispět prakticky k našim dalším úvahám. Závěrem tedy je, že krize zrychlila sociální změny, ale to už jsme věděli to jsme mohli konstatovat jeden každý. Ale mám zde jeden dotaz na eh, autory této prezentace. Členské státy by měly mít možnost zrychlit eliminace stávající sociální ochrany. Eh, aspoň to vyplývá z toho, co říká, to sociální ochrana musí mít tedy své výsledky, ale pak je třeba ji eliminovat. Ale jak to chcete udělat? Jak chcete eliminovat sociální ochranu v zemích, eh, které jsou už eh, zvyklé na to, že sociální ochrana trvá a že navíc se akumulují způsoby sociální ochrany. Jak chcete, aby se státy zbavily takovýchto opatření, eh, jakmile pomine krize? Na to jsme odpověď neslyšeli. Já jsem chtěla poznamenat, uvádí paní předsedkyně, že Autoři této studie nejsou zodpovědní za to, že tisk byl proveden černobíle, to byl Evropský parlament, eh, který nám stále ještě nedodal barevné eh, tiskárny. Já teď eh, nebudu eh, hovořit eh, o tom, jak, jak tedy eh, získat barevné tiskoviny. Nicméně ten materiál obdržíte i e-mailem, takže obdržíte i e, barevný text. E, pak je tu ale například paní Lin, která má barevnou tiskárnu. Někdo další? Euh, Nezdá se, že by se někdo hlásil. Uh, sorry, I já se omlouvám. Uh, nezapnul jsem mikrofon. Uh, to, co řekla uh, kolegyně, jak je obtížné vrátit lidi po krizi z podpory do práce. Já myslím, že Podstatné je, aby náš eh, systém sociálního zabezpečení eliminoval past chudoby. My tady máme různé podpory, eh, které mají určitou úroveň a mm, některá pracovní místa jsou honorována, takže se skutečně vyplatí zůstat na podpoře spíše než pracovat. Takže já si myslím, že problém je v tom, abychom se snažili eliminovat tu past chudoby. A to znamená, že potřebujeme, aby tady byly eh, pracovní příležitosti, které jsou placené slušně. My jsme tady hovořili také o koordinaci mezi eh, mzdami a tak dále. Eh, já myslím, že ona tady to vyrovnávání mest nebo vývoj mest, který není řízený, eh, je dlouhodobě sebedestruktivní. A to je vlastně také jedna z překážek eh, pro to, aby se lidé vraceli do pracovního procesu a já myslím, že to je třeba v rámci této debaty zdůraznit. Paní Figueiredo. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Já jsem se účastnila velké eh, demonstrace eh, tady venku, což, která je proti politikám, které zbavují eh, širokou veřejnost podpory, které zbavují podpory mm, pracující, zbavuje sociální ochrany. My v Portugalsku jsme měli určité Eh, pokrytí, eh, sociální pokrytí nezaměstnanosti. Ale teď je naše, kri, teď je naše ekonomika v krizi a, a eh, snížila se tedy podpora v nezaměstnanosti. 40 nezaměstnaných nedostává vůbec žádnou podporu. Máme tedy program sociálního začlenění, ale tito lidé dostávají 189 eur na to, aby se sami začlenili. Ale jak byste vy se sami začlenili s těmito penězi? Jak byste si zaplatili za jídlo, za zdravotní péči, za, za to, že budete jezdit MHD, za vzdělání, pokud je to třeba? To všechno působí, že eh, množství chudých lidí narůstá kde skončila sociální Evropa, kde, kde skončila sociální soudržnost v Evropě, jak je možné ukládat opatření, která jsou tak striktní podle paktu růstu a stability v zemích, které mají závažné sociální problémy, jako jsme my. Takže dochází k narůstu chudoby a nezaměstnanosti, a přece my jako Evropská unie máme bojovat proti, proti chudobě a proti nezaměstnanosti. Skutečně tedy potřebujeme pracovní místa, potřebujeme zaměstnanost. Co budeme s těmi lidmi dělat? To je otázka. Jsou to lidé, kteří budou opuštěni v nesmírně bídě. Takže eh, Evropa teď sklouzává do chudoby Eh, tím, že boje proti chudobě. Já nevím, jak vypadá minimální eh, mzda, nebo jak minimální mzdu můžeme použít k tomu, abychom bojovali proti chudobě. Ale něco takového by existovat mělo. Euh, ještě někdo si pře promluvit? Euh, Není tomu tak. Eh, můžete tedy prosím omluvit, pardon, odpovědět za na ty dotazy, které zde padly? Tak eh, možná, že já začnu a kolegové mi potom podpoří. Tak eh, především já si myslím, že eh, došlo k nedorozumění nejenom pokud se týče naší slajdu, ale také pokud se týče našeho postoje k sociální ochraně. My tedy nejsme proti, ale k našim závěrům patří to, že sociální ochrana je zajímavá někdy nejenom jako z toho sociálního hlediska, ale také z hlediska hospodářského. Čili může to mít určité výhody v průběhu krize. A pokud se týče nerovnosti v přístupu k různým typům sociálních výhod, tak to je věc, eh, kterou se by se měly zabývat eh, členské země. Eh, tady eh, v některých členských zemích jsou třeba nějaké systémy minimální sociální podpory, v jiných to není vůbec. A eh, samozřejmě, že ten přístup je taky různý, pak existuje existuje ochrana, respektive pojištění proti nezaměstnanosti a to zase může být přístupné jenom některým Čili já si myslím, že toto je téma, který, které by mělo přimět čínské země, aby se zamysleli nad svými systémy a možná je také upravili. Čili eh, toto je záležitost, která je na jedné straně naléhavá, na druhé straně dlouhodobá. A já eh, velice souhlasím s tím, co bylo řečeno z portugalského pohledu, že totiž musí existovat eh, skutečné, eh, skutečná jakási podpora příjmu, která chrání proti chudobě, ale současně s tím musíme si uvědomit, že tyto sociální podpory mohou působit také eh, jako eh, jaksi negativní incentivy. Čili my skutečně potřebujeme, aby tato ochrana byla pozitivní v tom smyslu, že bude také motivovat lidi k návratu na trh práce. Také pokud se týče vzdělávání a školení eh, v těžkých hospodářských dobách se obvykle urychluje hospodářský vývoj, pokud se týče vývoje pracovního trhu. E, to tež platí také o té pasti chudoby a jak se jí vyhnout. Prostě e, platba odměna za práci by měla být vždycky atraktivnější než sociální podpory. Eh, protože to, pokud tomu tak není, tak eh, to může vést k sociálnímu vyloučení a také zvyšovat eh, nebezpečí pádu do chudoby. Takže kolegové, myslím, k tomu nechtějí nic dodat a přijímáme další otázky. Paní Estrela. Děkuji, paní předsedkyně. Zrovna od našeho experta jsem se doslechla, Eh, tedy narážku na portugalskou eh, situaci. Mě by zajímalo, jestli jste eh, se jí zabývali, poněvadž z té vaší odpovědi vyplývá, že v podstatě vůbec nevíte, co se děje v Portugalsku a jaká sociální opatření se tam přijímala ze strany vlády v průběhu krize. Zvláště tady s přihlednutím k tomu, že tady byly garantovány minimální příjmy pro Eh, chudé rodiny. Ano, my, u nás to existuje, ve většině členských zemí ne. A toto je pomoc pro dlouhodobě nezaměstnané, to je takové doplňující opatření. Nicméně pokračovala rozpočtová konsolidace a Eh, bylo to tedy v rámci úsilí o držení stabilitního paktu. To samozřejmě řadě lidí způsobilo mnoho problémů. To znamená, reakce byla eh, zachovat sice eh, sociální ochranu, ale ve zredukované podobě. Ale skutečně se ptám, jestli jste se seznámili se situací v Portugalsku. Euh, Požádám tady ještě experty, o odpověď, zda znají situaci v Portugalsku. A myslím, že touto odpovědí, která nebude asi moc dlouhá, bychom mohli uzavřít. Uh, my jsme studovali všechna ta volitelná opatření přijata v EU, čili já skutečně vím, že existuje podpora minimálního příjmu v Portugalsku, ale mm, řekl bych, že toto je dosti odlišné téma poněvadž eh, v této země skutečně existuje obecně deficit eh, eh, opatření pro podporu v nezaměstnanosti. Samozřejmě, že my mm, jsme informováni o portugalských poměrech. No- Tím si myslím, že můžeme uzavřít tento bod na pořadu jednání. A celou tuto studii obdržíte na konci měsíce. Jakmile bude tedy hotová tato studie a teď eh, přerušíme naši práci, abychom mohli přejít do sálu, kde zasedá výbor pro občanské svobody. Děkuji vám za účast.